chránit své eh, externí hranice, protože jenom tak se nám podaří eh, vytvořit Evropu, která bude oblastí bezpečnosti. Eh, děkuji vám, zavíráme diskusy a zítra v poledne se bude hlasovat. A přejdeme nyní k poslednímu bodu na pořadu jednání, kterým je otázka k ústnímu zodpovězení a která se týká sportu, konkrétně otázky agentů hráčů. Je je to otázka výboru pro kulturu a vzdělávání paní Doris Pak a má tři minuty na položení otázky. Pane předsedo, vážená paní komisařko a kolegové, Evropský parlament se již ve zprávě Ivo Beleta vyjadřoval k profesnímu fotbalu a vyjadřoval se ve prospěch lepší regulace agentů hráčů a tehdy jsme také podnítili tu příslušnou eh, směrnici. Jaká je právní situace? Mnoho agentů hráčů eh, působí přeshraničně. A pokud národní eh, regulace existuje, tak není schopna regulovat dostatečným způsobem. Jako nestátní subjekty nemají tyto agenty eh, pravomoci, které by měly v rámci národních limitů. Například FIFA musela oslabit licenční postupy z tohoto důvodu. V roku 2009 komise zveřejnila studii a ta poukázala na některé propojování mezi kriminálními aktivitami a agenty hráčů. Hovoří se o korupci, o praní špinavých peněz, o daňových podvodech a tak dále. A samozřejmě, že toto poškozuje celkově sportovní aktivity a neodpovídá to celkovým cílům sportu. Na základě této studie je jednoznačné, že tady dochází k finančním tokům, které jsou málo transparentní a e, které samozřejmě jsou e, přístupné z hlediska různých kriminálních činností. Zvláštní riziko jak si zatěžuje mladé, neskušené hráče. Ti jsou totiž využíváni a například i v Africe eh, se jim často předvádějí naděje stát se velkou hvězdou a eh, často tito lidé pak eh, přicházejí do Evropy jako nezákonní přistěhovalci. Tady je nutná legislativa a je nutné vytvořit jednotnou evropskou úpravu, odstranit právní nejistotu a zajistit transparentní zprostředkovatelství. Zvláště v našem návrhu požadujeme, aby při transferu těch nezletilých hráčů eh, byly vyloučeny eh, provize, které by byly poskytovány agentům hráčů a aby se tedy zamezalo eh, tomuto neužívání mladých hráčů. Doufám, že náš návrh dostane souhlas zítra a doufám, že také komise podnítí příslušné aktivity. Děkuji, Doris. Eh, děkuji, Doris. Ano, ty jsi vždy příkladem využití času. Eh, dávám slovo komisařce Vasiliu, která bude reagovat jménem komise. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové, Evropského parlamentu. Dovolte, abych nejdříve poděkovala paní Pak za to, že předložila tuto ústní eh, otázku jménem příslušného výboru. Já si plně uvažuji politick- eh, uvědomuji politickou důležitost této otázky. Komise eh, zveřejnila výsledky nezávislé studie o sportovních agentech. Tato studie přináší souhrnou analýzu všech těchto otázek, například kolem 6 tisíc agentů pracuje aktivně v členských státech ve všech eh, sportovních disciplinách. 95 z nich eh, pracují pouze ve čtyřech sportech. Atletika, basketbal, fotbal a rugby. A v rámci této skupiny zcela jasně převažuje fotbal. Studie také říká, že pouze omezený počet členských států reguluje agenty specifickým zákonem. Většina zemí pouze spolehá na obecných eh, ustanoveních pracovního práva nebo smluvního práva. Některé mezinárodní sportovní federace také schválily určitou regulaci eh, o agentech, mm, nejen o určité disciplí, nejenom pro ty mm, obory, o kterých jsem hovořila. Soukromá i veřejná právní úprava eh, mohou někdy si odporovat. Ukazuje se, že je jen málo překážek pro volné eh, působení agentů. Studie ukazuje, že tady jsou některé pochybné praktiky, které se týkají aktivity agentů, například eh, placení tajných provizí, eh, využívání eh, až zneužívání mladých sportovců a podobně. To musíme řešit, abychom zachovali fair play ve sportovních aktivitách. Sportovní hnutí Eh, se snaží už nějakou dobu tento problém řešit. Eh, řídící orgány tedy schválili eh, opatření, aby regulovali aktivitu agentů. Jsou zde určitá pravidla stanovená sportovními orgány, to má své výhody, jsou tady někdy sportovní sankce, které jsou nejlepší způsob, jak odradit proti neskrupulózním aktivitám. Ovšem, takové orgány, sportovní orgány nemají moc Eh, trestat za činy, které všechny členské státy považují za trestné činy, což je korupce, praní špinavých peněz, eh, daňové úniky a ne, nelegální přistěhovalectví. Sportovní hnutí eh, očekává podporu od evropských institucí, aby se vyrovnalo s výzvami v této oblasti. Komise má významnou úlohu. Můžeme pomoci rozvíjet společné principy a standardy, eh, které by byly jakýmsi souborem minimálních pravidel ve všech sportovních federacích. Teď hodnotíme, eh, jaký typ eh, akce na úrovni EU by byl nejvhodnější. Máme několik možností, několik myšlenek máme na mysli, ale ještě musíme rozhodnout, jaké konkrétní akce bychom měli realizovat. Potřebujeme další ještě konzultace a úvahy. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A dávám slovo za jednotlivé frakce nejdříve na tři a půl minuty pan Belet za EPP. Eh, e eh, dank u wel, eh, voorzitter. Goedenavond, mevrouw de commissaris. Dobrý večer. Ehm, zdravím paní komisařku chci říci, že mistrovství v, v Jižní Africe ukazuje, jak krásný může být sport pro určitý kontinent. A proto je o to důležitější, abychom dokázali ochránit sport před všemi zločinnými aktivitami, o kterých hovořila paní Pak. Ve studii, o které jste hovořili, se dočítáme následující informace. Sport je čím dále více ohrožován eh, zločinnými aktivitami. Často se jedná i o jakési obchodování s mladými hráči, dále o spronevěry a podobné činy. Je jasné, že sportovní federace nejsou schopny eh, zamezit nebo konat eh, proti těmto aktivitám. A proto je nutná evropská iniciativa. Ostatně máme již k dispozici legislativní nástroj, máme eh, příslušné směrnice v této oblasti a myslím si, že je důležité připomenout některé body. Především měli bychom stanovit kritéria, která by se uplatňovala na úrovni celé Evropy. Dále myšlenka licencí v klubech by byla vhodná. Federace by mohly prosadit tuto ideu a my jako Evropská unie bychom také zde měli sehrávat důležitou roli. Dále bychom měli zajišťovat koordinaci a také kontrolní aktivity. A další opatření nebo další opatření, která by byla přijata, by měla zajistit absolutní transparentnost finančních toků. To je totiž první možný zdroj eh, všech eh, těchto eh, situací. Musíme tedy učinit vše pro to, abychom zamezili praní špinavých peněz, které je stále ještě součástí reality. A dále se musíme snažit zabránit konání všech těch, kteří chtějí zneužívat nezletilých hráčů. Paní komisařko, máme k dispozici dost nástrojů, které by nám umožnily požadovat na federacích, aby učinili vše, co je nutné na těchto úrovních. Roku 2007 Komise již eh, zaznamenala hm, podněty Evropského parlamentu ze oblasti hm, praní špinavých peněz a také v oblasti některých pozitivních eh, návrhů. Ale bylo to nepostačující. Já jsem zaznamenala, že jste ochotná zvýšit úsilí, urychlit úsilí v tomto směru agentury evropských hráčů byly dotazovány, eh, my jsme s nimi nastolili kontakt a i tyto agentury si přáli, aby eh, zde vznikla iniciativa. Je to v zájmu sportu, v zájmu hráčů a měli bychom tak zajistit správnou úlohu sportu ve společnosti. Děkuji a na minutu má slovo paní Honibol. Děkuji vám, pane předsedo. Máme velké štěstí. Předpokládám, že hovoříme teď v atmosféře nebo o atmosféře světového mistrovství, protože to ukazuje, jak důležitý je sport pro lidi, jak miliony a miliony lidí sledují fotbal a čím více mu věnují, s jakou vážní. A proto si myslím, že je důležité, abychom zajistili, že fotbal i další hry budou řádně regulovány a že tedy budou přijaty akce, o kterých hovoříme už takovou dobu. Jde o otázku agentů hráčů, protože to jsou zcela e, důležité věci, kterým te, zde dochází. Dochází k praní špinavých peněz a e, k zneužívání mladistvých hráčů. To jsou závažné trestné činy a je tedy třeba s tím něco udělat a kdy lépe bychom měli něco dělat, než nyní, když se celý svět dívá na fotbal. Děkuji. A za konzervativce a reformisty eh, paní McClarkin minutu. Thank you, President. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já plně eh, podporuji to úsilí o snahu regulace agentů hráčů. Evropská unie pod podporuje ta, eh, tuto myšlenku. Eh, my musíme vrhnout světlo na eh, tento tmavý svět, kde se pohybují různí agenti, kteří zajišťují nebo reprezentují různé hráče. Je třeba se zaměřit na FIFA a UEFA a podobné organizace, které nechtějí, aby se reguloval Eh, které musí podpořit regulaci tohoto problému, především když jde o globální problém. A proto eh, je třeba eh, spolupracovat s těmito orgány a přesvědčit je o regulaci tím, že dáme určitou přidanou hodnotu a prospěch z tohoto. Děkuji a nyní dáváme slovo paní Beričiat za GUE NGL minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla ocenit otázku, kterou položil náš předseda v rámci mistrovství eh, v Jižní Africe. Jsou tady znepokojivé aspekty z hlediska hrozby, která zatěžuje sport. Pokud sportovní hnutí by se mělo stát hlavním aktérem, eh, který eh, umožňuje ženám a mužům praktikovat sport jako osobní rozkvět, takovém případě by členské státy měly postihovat všechny odchylky od tohoto směru. To znamená odchylky v podobě sportovního biznesu, kde sport se stává čím dál více zbožím a agenti se snaží pouze umístit eh, tyto hráče. Ty transfery dosahují obrovských částek a nezletilí hráči jsou zneužíváni. Jedná se obrovské finanční výdaje, které bohužel byly také eh, posíleny rozhodnutími eh, Evropsk- posoudu Evropských společenství. Je tady snaha zajistit si pomoc evropských institucí. Paní komisařko, já lituji, že Francie přijala zákon, který jde proti tomuto duchu. Děkuji, paní Virža, skončilo toto kolo a nyní eh, jedn, za jednotlivce minutu eh, pan Geli. Níž támídig dal le, tudim le, maníhe, sport. Je už prakticky půlnoc a hovoříme o sportu, ale máme příležitost o něm hovořit, alespoň nyní. Je škoda, že jsme neměli dříve tuto příležitost, nyní ji máme a je vynikající, že teď vlastně tu příležitost ztrácíme. Eh, teď hovoříme o mladých lidech a akcích sportovních agentů. Jak řekl zpravodaj, Vidíme mnoho příkladů mladých lidí, kteří se chtějí stát velkými hvězdami a proto eh, opustí nebo jsou vzati ze škol a, eh, z rodi, a od svých rodin. A zdá se, že eh, toto se stává většině z nich a, to, a většina z nich stroskotá. A nyní máme příležitost s tím něco udělat. Máme příležitost použít sankce a máme příležitost chránit mladé lidi proti takovému zneužívání E, můžeme se podívat na různé sporty v různých zemích a podívat se globálně na to, co můžeme udělat se sportem a s mladými. Děkuji, pane kolego. Dávám slovo paní Boskort na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. agent je svobodnou profesí bez velké kontroly. Evropská unie konstatuje, že dochází k určitému zneužívání, provedla svou studii, ale zatím nic nedělala. Takže je nejvyšší čas s tím něco udělat, zejména když jde o nezletilé hráče a to z třetích zemí, které jsou eh, předmětem nejrůznějších zneužívání. Komise teď eh, předkládá konkrétní návrhy, zejména sankce v případě nezletilých, navrhuje regulaci v členských státech, ve federacích, které doposud nezvládly tuto věc řešit sami. Je zapotřebí postupovat konkrétně, chceme-li být eh, důslední. A myslím, že komise musí být mnohem přísnější v oblasti sankcí. Často to nestačí. A jde přece o to zaručit hlavně práva těch nezletilých. Děkuji. Vážení kolegové, teď máme Catch the Eye. Máme zde dva kolegy, kteří se přihlásí. Nejdříve pan Matula. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Salut inițiativa. Pane předsedo, paní komisařko, já vítám eh, iniciativu kolegy Beleta, který hovořil o jednotném systému, který by chránil zájmy sportovců a který by využíval služeb agentů. Eh, byli bychom rádi, kdyby počet trestných činů v této oblasti se snížil. Eh, samozřejmě, že jsme proti eh, nejasným provizím. Musíme se zajímat nejenom o fotbal, ale také o další druhy sportu. Například máme 6 tisíc sportovních agentů, kteří zastupují 30 různých druhů sportů a realizují 600 milionů dolarů roční obrat. A tady je samozřejmě obtížné prosadit jednotný systém. Bude velmi těžké eh, stanovit přesnou odpovědnost. Eh, nyní pan Boris. Dámy a pánové, jeden pozitivní bod tady je v této pozdní noční diskusi. Eh, že tady eh, máme Lisabonskou smlouvu, která umožňuje eh, řešit tuto otázku. Brzy bude probíhat mistrovství v Evropě bude ho organizovat Polsko spolu s Ukrajinou. A já jsem velice rád, že komise i další kolegové zdůrazňují, že potřebujeme regulaci. Eh, systém není transparentní, eh, je poznamenán mnoha lety korupce a eh, obchodování se sportovci je hrozné jsou zde obrovské sumy peněz spojené s převody Eh, sportovců. Často se sportovní kluby zadluží. Děkuji. A dávám slovo paní komisařce Vasiliu a prosím, bylo by to možné kratší než čtyři minuty. Eh, kdyby se vám to podařilo, tak se nám to podaří skončit do půlnoci. Eh, pane předsedo, já myslím, že všichni souhlasíme s tím, že sport je důležitý a souhlasíme, že sport může být pro všechny velmi příjemný a já všem děkuji za přínos eh, do diskuse. To všechno bude bráno v úvahu. Není pochyb, že některá nebo že nějaká akce EU je zapotřebí. Sportovní federace nemají dostatečnou moc, aby zasáhly v těch nejhorších případech nesprávných postupů. Eh, tyto případy mají někdy nadnárodní dimenzi. Sport je velmi globalizován internacionalizace sportu vlastně vede k tomu, že je zapotřebí systémového přístupu. EU e musí se hrát koordinační úlohu a musí zajistit e, také řešení otázky agentů. Například můžeme použít e, to nové možnosti harmonizace trestního práva v rámci EU. Určitě by to mnozí přivítali Ať se rozhodneme jakkoliv, rozhodně budeme velmi úzce spolupracovat s příslušnými federacemi. Jak víte, mám v úmyslu velmi brzy zveřejnit sdělení o sportu a v tomto sdělení se rozhodně budu zabývat podrobněji touto otázkou. Eh, bylo by eh, určitě mm, Eh, důležité vést další diskusy s vámi i se sportovními federaci. Těším se eh, na další spolupráci. Děkuji. Děkuji. Děkuji, vážená paní komisařko. Eh, dostali jsme návrh usnesení na závěr této diskuse. My tedy uzavřeme tuto diskusi a hlasování proběhne ve čtvrtek. Eh, jinak 17. Eh, června zítra začne jednání v 9 hodin, bude pokračovat do 13.30, dále bude pokračovat od 15 hodin a pak ještě od 21 hodin. Eh, zápis je také k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Děkuji vám za účast.